Takže až při diskuzi, při rozpravě s paní Barankou Eštonovou také i eh, můžete vznést tento bod. Ano? Prosím, pane předsedo, já si myslím, že je evidentní, že eh, o tom neformálně se bude diskutovat, takže eh, možná by bylo dobré ji o tom informovat bez toho, aniž bychom formálně měnili program. Pan předseda, ano, já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 Eh, statisticky tedy eh, eh, přispěly pozitivně do růstu HDP i v zemích určení. A hm, takže ale zde tedy jde o ty bariéry, které se buď mají tedy rušit, nebo i dokonce prodlužovat. A zde hm, hm, máme tedy ten termín 31.